nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to jednominutová vystoupení. Podle článku 150 jednacího řádu. Mám před sebou žádosti o slovo kolegyně a kolegů a budu vás prosit jednoho po druhém, abyste si vzali slovo. První si vezme slovo pan Adam Koša. Na jednu minutu, prosím. Pan Adam Kosa. Děkuji za udělení slovo, pane předsedo. A vážení kolegové, vážené kolegyně, chci vás upozornit na to, že Lisabonská smlouva obsahuje též chartu lidských práv, což má různé vztahy a vazby na nás, na eh, osoby se zdravotním postižením. A v této souvislosti bych rád upozornil na tři eh, aspekty. V souladu s chartou nesmí nikdo eh, přímo či nepřímo být znevýhodněn. máli postižené dítě nebo jiné rodinné příslušníky. A také pojišťovny nesmí odmítat sjednání smluv z důvodu eh, zdravotního postižení a dále eh, v mezinárodních institucí a na základě křesťansko-demokratických eh, hodnot musí všichni postižení být vážení a musí být ehm, respektována jejich lidská důstojnost. Na to jsem chtěl poukázat a také vás chtěl poprosit, abyste podpořil zřízení eh, skupiny Intergroup pro postižené. Děkuji. Pan Jaroslav Kal... Děkuji vám. Nyní pan Jaroslav Kalinovský na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V Evropské unii každý sedmý občan patří do nějaké národnostní menšiny. Je potřeba, aby jejich práva byla uznávána. Evropská unie má heslo jednota v různosti, které tady neustále zdůrazňujeme. My všichni víme, že skutečná demokracie se pozná podle toho, jak se chová k menšinám. Lisabonská smlouva dává jasný závazek hájit menšinová práva a, práva základ, a, a listina základních práv a zakazuje jakoukoliv diskriminaci. Existují ale státy, které přes tento právní závazek svou politikou se snaží o asimilaci a zničení těchto menšin. Jedná se konkrétně o Litvu. Už 20 let plánovitým způsobem diskriminuje své občany v různých oblastech. Od té doby, co vstoupila do Evropské unie, tato praxe ještě zrůstá. Například polská jména se mohou přepisovat pouze, eh, vyslovat pouze v litevské podobě. Děkuji, pan Jaroslav Vauenca, také na jednu minutu. Pane předsedo, 14. září Evropská komise ohlásila roční strategii rozšíření Evropské unie. Hodnotí tam postup, kterého dosáhla, dosáhl západní Balkán a Turecko v během globální hospodářské krize. Zmiňuje také hlavní problémy, které budou muset tyto státy vyřešit. Jako člen delegace, společné meziparlamentní delegace s Tureckem, bych chtěl apelovat na Turecko, aby pokračovalo ve svých reformách. Jejich cílem je demokratizace země a řešení sousedních, sousedských vztahů. Předstupní jednání se dostaly do fáze, ve které je potřeba, aby se Turecko ještě více snažilo splnit kritéria členství. Perspektiva vstupu do Evropské unie by měla a, vést k tomu, že se budou více a, dodržovat lidská práva, že se bude modernizovat tato země a dosáhne se evropských standardů. Děkuji. Pan Mark Tarabela na jednu minutu. Dámy a pánové, každých šest sekund umírá na světě eh, dítě eh, kvůli hladu a pod výživě. Tato situace eh, byla také zdůrazněna na G20 v Pittsburghu, zatímco 20 miliard euro bylo přislíbeno eh, také eh, na samitu v Aquile, ale minulý týden na samitu FAO se hovořilo o celá něčem eh, jiném. Hlavy státu G8 neučinili žádné závazky. Eh, přestože eh, deklarace má na 40 článků. Eh, není zde dostatečná podpora pro zemědělství rozvojových zemí. Slib G8 z akvily je nutné zdůraznit a zopakovat. Chtěl bych kritizovat toto tyto dvojí postupy. Pierre Dax řekl, že je nutné mít obrovskou trpělivost, abychom dosáhli toho, čeho není možné dosáhnout. Pan Antonio, Děkuji. Pan Antonio Masopiraldo, prosím. La situación en el Sahara Occidental Situace v oblasti západní Sahary je nesmírně závažná. Monitorovací centrum pro lidská práva v regionu a i jiné organizace nejsou dostatečně věrohodné. Sedm lidí se nachází ve vězení a to bez soudního procesu. Dochází k mučení, dochází k mizení lidí a jiným druhům porušování lidských práv. Jeden z kandidátů pro udělení Sacharovovy ceny byl eh, dokonce vypuzen eh, ze svého území a Evropská unie eh, v tomto ohledu není činná. Vysocí úředníci by měli zasáhnout eh, v zájmu takto vykořišťované a ponižované společnosti. 20 let uplynulo od pádu berlínské zdi, ale stále zde ještě existuje jiná zeď. Naslouchejte a eh, zachraňujte životy. Děkuji. Eh, Děkuji. Pan Karl Haglund, prosím na jednu minutu. Tak, mm, Děkuji, pane předsedo. V posledních týdnech jsme zde měli zprávu o budoucí zprávě Baltického moře. Přitom také dohodlo k, doho, došlo k dohodovacímu řízení pro rozpočet 2010. Těchto 20 milionů euro eh, pro eh, baltickou strategii EU obsahuje eh, také rozpočet a tuto část ještě doplnil Evropský parlament. Já bych chtěl vyzvat komisi, aby vytvořila právní základ, který je nutný pro realizaci v praxi. Domnívám se, že že je to naléhavá otázka a musí se postupovat velmi rychle, jak jsme se dočetli minulý týden. Doufám, že eh, něco bude učiněno na úrovni komise a také na úrovni Rady i Evropského parlamentu. Eh, všichni, kterých se to týká. Paní Helen. Děkuji. A nyní paní Helen Flot, prosím. Uh, merci, monsieur... Děkuji, pane předsedo. Ve čtvrtek jsem byla v Tunisu, abych sledovala eh, proces eh, proti Benbrikovi, který je eh, obžalován na základě obecného práva a od voleb 26. října dochází k neustále k potírání opozičních osobností. Pan Ben Ali pravděpodobně 27 10. Eh, rozhodl o tom, že eh, chce potlačit obyvatelstvo. Eh, toto všechno probíhá za mm, absolutního nezájmu jak Evropské komise, tak i velvyslanectví. Dnes eh, musíme být však celá jednoznační a to proto, že jsme nepomohli eh, osobám, které jsou ohroženy. Eh, musíme se realizovat a interpelovat pana Benalího ohledně těchto záležitostí, které jsou absolutně protikladu s našimi závazky. Pan Valdemar Tomaševský, prosím. Dobrá, pan Joao Ferreira, prosím. Děkuji. Obchodní dohoda, která byla podepsána čtvrtého mezi Evropskou unií a Izraelem, se týká zemědělských výrobků, teda zemědělství a rybolovu. Eh, je to něco eh, neúnosného z různých důvodů. Eh, projevují se tam neoliberální praktiky, které ještě zhoršují stávající situaci v zemědělství a rybolovu, ale nedosti na tom. Takovéto politiky jsou uplatňovány zemí, která pošlapává mezinárodní právo. Gáza je nadále obklíčena Eh, a, nadále se buduje zeď a palestinci jsou nadále eh, z eh, Jeruzaléma vytěsňováni. Dochází k porušování mezinárodního práva a my bychom chtěli pranířovat tuto dohodu, protože jde o to, že i izraelské produkty, agrární produkty se dostávají na území Evropské unie a e, Evropská unie se tudíž stává komplicem Izraele. My musíme být solidární s Palestinci, musíme je podpořit v jejich úsilí vybudovat samostatný stát. Děkuji. Pan Jared Button, prosím. Button, pardon. Děkuji, pane předsedo. Pavel Strojlov, exilovaný z Ruska, nedávno vydal informace o kolaboraci britské libristické strany Sovětského svazu během druhé světové vlády, války. Z archivních dokumentů vyplývá, že v 90. letech Neil Kinnock se obrátil na Michaela Gorbačova a zeptal se, co by se stalo, kdyby libristická vláda přestala provádět eh, program nukleárních zbraní. Pakliže to je pravda, tak Lord Kinnock se obrátil na jednoho z nepřátel Velké Británie, aby si nechal schválit bezpečnostní politiku své země a kdyby byl zvolen, tak by to byla bezpečnostní politika Velké Británie. Pokud to je pravda, tak pan Kinek je vinen velezradou. Dokumenty jsou k dispozici, musí být vyšetřeny ta co nejvyšší úrovni britskými orgány a Lord Kinnock musí dostat možnost reagovat na sovětské důkazy. Byla to 80. leta, tlumočník se omlouvá. Děkuji. Chtěl jsem vám připomenout, dámy a pánové, eh, ti, kteří se hlásíte, že mám na seznamu 79 poslanců a poslankyň a slovo může dostat 30 až 35. Ještě jednou opakuji, mám na seznamu 79 jmen. Takže se omlouvám kolegové a kolegyně, ale nebudu vám moci udělit slovo. Pan Čába Šogor, prosím. Köszönöm, elnök úr. Szomorú, hogy a kisebbségek... Děkuji, pane předsedo. Je politování hodné, že politika, která se týká práv menšin a jsou okrajována. Tato politika však je realizována velmi často. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste se zasadil za změnu ve Slovensku. Přitom jazyk je jenom jedním prvkem. V českém v případě v České republice by bylo eh, nutné vědět, že Benešovy dekrety na základě kolektivního říchu byly eh, přijaty a nejsou jenom v protikladu s právem eh, na základě základní eh, charty. Budoucnost Evropy přitom eh, nemůže být založena na kolektivních nedodrženích práv praxe v, na územní úrovni je jiná. Děkuji paní Anna Záborská, prosím. Děkuji, pane předsedo. V listopadu, a sice 20. listopadu, uplynulo 20 let od schválení dohody nebo úmluvy o právech dítěte valným shromážděním OSN. Toto výročí je shodné s vytvořením intergrup, intergrup rodiny a ochrana dětství. Různé výzvy Evropské unie, jako demografie, sladění rodinného a pracovního života, péče o osoby odkázané na pomoc, sociální začlenování, boj proti chudobě rodin a dětí, jakož i politika solidarity solidarity mezi generacemi si vyžadují expertní znalosti rodinných organizací, eh, se venují, věnují ochraně zájmů dětí. Konvence práv dítěte Připomíná, že dítě pro harmonický rozvoj své osobnosti potřebuje vyrůstat v rodinném prostředí založeném na štěstí, lásce a porozumění. Intergrup rodiny a ochrana dětství pracuje v tomto parlamentu již 20 let, co by platforma pluralitních názorů a úvah členů parlamentu napříč politickými skupinami. Zvu všech, všechny kolegy, aby 25. listopadu podpořili tuto skupinu ve svých politických frakcích. Umožní pokračování důležité a užitečné práce práce. Děkuji. Děkuji paní poslankyně. Paní Daciana Šarbu na jednu minutu, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Situace rom. Děkuji, pane předsedo. Situace v rumunské komunitě v Itálii nás znepokuje čím dál tím více. Celá Evropa již ví, jakým způsobem Eh, tato komunita byla eh, zhoršena, tato komunita nyní eh, trpí a dovolte mi uvést několik příkladů. Hovořilo se o flagrantní diskriminaci ředitel telef telefonické společnosti, telekomunikační společnosti doporučil svým zaměstnancům, aby se smlouvy s rumunskými eh, občany. Eh, rumunský občan eh, romského původu byl zraněn a v žádné nemocnici ho nechtěli ošetřit. Rumuni, kteří žijí v Itálii, jsou neustále tímto způsobem vedení vedení k tomu to utrpení a chci se zeptat italské vlády, co chce proti tomu udělat. Derek Děkuji, pan Derek prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem hovořit o významu evropských strukturálních fondů pro regiony, co by Wales po roce 2013, ale musím, pane předsedo, reagovat na komentáře pana Batna ohledně význačného britského politika a bývalého komisaře Evropské unii. Obvinit takovouto osobu eh, z zrady eh, je skutečně ostudné a eh, chci požádat pana Battena, aby stáhl všechny své výroky a pokud tak neučiní, abych ho by k tomu vyzval. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dávám slovo panu Ivu Vajglovi. Poštovaný gospod předsednik, my bomo tukaj imeli... Pane předsedo, dámy a pánové, velmi brzy budeme mít příležitost vyslechnout si kandidáta na pozici vrcholného zástupce. Bude to určitá zkouška. Ukáže se, do jaké míry je schopna Evropská unie ovlivnit mírový prospěch, eh, proces na Blízkém východě, jestli vůbec dokáže v této oblasti sehrát aktivní roli. Zatím se nám to příliš nedařilo. Předřečníci už to rozebrali do podrobností. V Palestině pokračuje začarovaný kruh. Palestina útočí na Izrael, Izrael reaguje nepřiměřeně. Je tam mnoho obětí. Myslím, že bychom opravdu nikdy neměli zapomínat na tento problém. Děkuji. Pan kolega Chris Davis má slovo. Pane předsedo, vojáci ze Spojeného království a řady jiných evropských států bojují a umírají v Afghánistánu. Bylo nám řečeno, že to je pro bezpečnost našich zemí, aby se nevrátila k moci al qaida v jejich zemi, nebo že máme podporovat Pakistán, nebo že máme podporovat práva že v této zemi, ale musím říci, že toto už mě nepřesvědčuje. Neexistuje zde žádná jasná politická strategie a nevím, k čemu má být smrt našich vojáků. Bezpečnost to určitě není, zdá se, že nebezpečí se tím ještě zvyšuje. Útočí na nás islamští extremisté, kteří podporují vládu eh, vážných náčelníků, občanskou vládu. Mám pocit, že naše činnost jenom ještě podporuje protizápadní fundamentalistické postoje. Potřebujeme diplomatickou strategii, musíme s Talibanem jednat, musíme podporovat usmíření a musíme se snažit rozšířit složení a záběr této vlády. Musíme být připraveni stáhnout své vojáky z afgánské půdy. Děkuji mnohokrát. Paní Isabel Durand, prosím. Monsieur le Président, Pane předsedo, jistě víte, že mezi Belgií a Svězem byla uzavřena smlouva v říjnu eh, na prodloužení eh, GDF Svěz do, eh, na další léta. Je to protikladné k politice liberalizace a zpevňuje se tak monopol v atomové energetice. Víme, že regulační orgán orgány eh, také uvolní dohled nad tímto trhem a chtěla bych vědět, eh, jak bude vypadat další situace. Doufám, že komise bude reagovat na prodloužení platnosti této smlouvy a eh, bychom věděli, že je nutné postupovat jinak, než zároveň kontrolovat a řídit. Také v Kodani budou otázky energetické eh, důležité a doufám, že komise eh, nedovolí, aby v Belgii eh, byl prosazen tento Pax Electrica. O'Higgins. Děkuji, pan Joe Higgins, prosím. tisíce pracovníků veřejného sektoru stávkuje. Učitelé a, a zdravotní sestry už mají plné zuby toho, že jsou oběti finanční krize, že platí za krizi, kterou nespůsobili. Chci, aby Evropský parlament podpořil tyto pracovníky, kteří zítra stávkují. Irská vláda nemá demokratický mandát na stávající programy. Je potřeba, aby lidé zajistili, aby padla tato vláda a proběhly všeobecné volby. Rada a komise by měla v této oblasti zasáhnout. Vznikl další velký problém mezi EPP a sociální demokracií jako vysoký zástupce pro tuto oblast byla zvolena dáma, která eh, nikdy nebyla zvolena. Byla v podstatě pouze stranicky rozsazena do funkce. Je potřeba, aby pracující bojovali za svá práva a nesoustředovali se pouze na eh, tuto většinu v parlamentu. Pan Adras Milce, prosím. Vážený pane předsedo, děkuji. Každý sedmý Evropan je příslušníkem eh, etnické menšiny, ale přesto ochrana autochtonních skupin v Evropě je nedostatečná. Jestliže eh, Brusel eh, neustále na sebe přitahuje nejrůznější pravomoci, otázku ochrany autochtonních, autochtonních skupin přenechává daným členským státům. V Evropě neexistuje jednotný přístup, mezinárodní práv právní úpravy jsou v jednotlivých zemích vykládány různě. Například Francie eh, nezná etnické menšiny a ve Slovensku nadále existují usnesení přičíty se mezinárodnímu právu. Eh, a eh, státy, tyto, tato diskrepance mezi státy vyjevuje nutnost existence evropského práva pro národnostní skupiny protože eh, pouze národnostní rozmanitost v Evropě eh, zaručuje rozmanitost Evropské unie a Evropská unie může takto prokázat, že zachování národnostní rozmanitosti v Evropě je více než eh, planý slib. Děkuji. Děkuji. Pan Česlav Šikierský. Děkuji mnohokrát. Slavnosti, které proběhly 9. listopadu tohoto roku, byly 20. výročím pádu berlínské zdi, jednocením Německa a také ukázaly cestu v střední a východní Evropě k demokracii, ke svobodě a překonání rozdělení jak Německa, tak Evropy. Pád berlínské zdi byl koncem této cesty, ale změny ve střední a východní Evropě už jako proces začaly v Polsku solidaritou pod vedením Lecha Valenci. Nezapomeňme také na to, že i v Maďarsku existovaly určité boje v roku 1956, že jsme dále měli protesty v Poznani, že jsme měli 68. rok v Československu, že jsme měli v 70. letech události v Gdansku. Řada angažovaných členů opozice z různých států bojovalo za svobodu a demokracii Část z nich tomu dokonce obětovala život. A je potřeba uctít jejich památku a nezapomínat ani na ty politiky, kteří ukázali obrovské odhodlání při budování svobody, demokracie a tržní hospodářství. Děkuji za pozornost. Kolegové a kolegyně, mám zde oznámení, které přečtu anglicky. Pan David Martins má spoždění kvůli letadlu a máme dnes jeho zprávu. Takže žádám proto, abychom schválili, aby tato důležitá